Bene. Dobrá, takže eh, dobré odpoledne, dámy a pánové. Na programu máme hodně bodů, eh, takže prosím, začneme, ať to stihneme. Nejprve, pokud nejsou připomínky, tak eh, považujeme návrh pořadu jednání za schválený. Dnešní zasedání je přenášeno i na webu a začneme bodem číslo 3. Ovšem, ještě předtím musím přivítat velikou delegaci eh, členů eh, výboru pro zemědělství italského parlamentu. Jsme velice rádi, že jste s námi. Budete svědky diskusí o klíčové části legislativního balíčku Evropského parlamentu. Nyní tedy bod číslo 3. Zrušení některých zastaralých aktů Rady v oblasti společné zemědělské politiky. Toto je založeno na mezinstitucionální dohodě 2030 321 Jedná se o snížení a zjednodušení legislativy. Podle dohody bude legislativa aktualizována a skondenzována eh, různými kroky, mimo jiné zrušením některých zastaralých aktů, které již nejsou platné a rovněž eh, dojde k přepracování aktů jiných. Eh, toto bylo dáno na program pouze in, z informačních důvodů, kolegové. Ehm, návrh zprávy byl rozeslán 3. června a žádné námitky jsme neměli minimálně tedy od té jedné desetiny členů do eh, toho daného počtu dnů. A tím pádem se tato zpráva považuje za schválenou podle Eh, článku 46 odstavec 2. Takže to je pouze informační. Chce něco říct zástupce komise? Nechce? Výborně, to znamená v tom případě jdeme rovnou na bod číslo 4 na návrhu pořadu jednání. Zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie. Zpravodaj je pan Mato Aldrover. Eh, jedná se o nařízení 247 lomeno 2006, na, eh, nařízení rady, které se stává z konkrétních opatření pro zemědělství v nejvzdálenějších regionech Unie. Máme zde celou řadu pozměňovacích návrhů, eh, tedy po schválení eh, 30. ledna 2006. Zejména se jedná o věci ve smyslu jasnosti a ve smyslu e, e, dopadů Lisabonské smlouvy. V souvislosti s tím komise navrhuje určité změny a restrukturalizaci, tak abychom tento dokument mohli upravit podle e, skutečné věci, podle programu POSEJ, co se týče zemědělství. Takže předáváme slovo zpravodaji a poté zástupci komise. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Tento program, jak víme, je program, který se týká pouze nejvzdálenějších regionů Francie, Španělska a Portugalska, ale je to velice důležité opatření. Pokud by totiž neexistovalo, tak by zemědělský sektor v těchto oblastech vůbec neexistoval. Konkrétní opatření, eh, o která se jedná, pokud jde o zemědělství v nejvzdálenějších regionech, eh, bylo zahájeno Eh, už v roce 1991. Momentálně eh, se to týká devíti regionů. Pokud jde tedy o jednotlivé programy, ty jsou velice úzce svázané s vývojem zemědělství a eh, jsou, jsou také svázány se zpracováním zemědělských produktů v těchto regionech. Bylo to vytvořeno kvůli hospodářským problémům, které tyto regiony mají, protože jsou hodně geograficky vzdálené od ostatních částí Evropy a kromě toho mají i potíže eh, s tím nacházet nové oblasti pro hospodářskou činnost. Takže eh, o co jde? Jednak se jedná o systém eh, pro dodávání krmiva pro skot v těchto oblastech a poté další důležitější část se týká opatření na podporu místního zemědělství a místních zemědělských produktů, což je naprosto zásadní pro tyto regiony, tak aby mohly pokročovat v určitém hospodářském vývoji. Pokud jde o nařízení, byly dvě změny v roce 2001 a poté, co je důležitější, v roce 2006. A tato změna představovala změnu směru v těchto programech, které až do této doby byly v podstatě v rukou regionálních regionálních eh, institucí. V době krize jako dnes, kdy nejvzdálenější regiony trpí daleko vyšší nezaměstnanosti než ostatní regiony Evropské unie, je naprosto nutné zachovat tyto systémy a posílit je, pokud je to možné. A eh, o to se právě snažíme touto zprávou. Jak už řekl pan předseda na úvod, chceme udělat to, že použijeme Lisabonskou smlouvu, což eh, prakticky znamená, použijeme článek 349 Lisabonské smlouvy jako právní základ, který eh, vyzývá po eh, různém přístupu k nejvzdálenějším regionům Evropské unie. To je naprosto zásadní zásada, která kdyby neexistovala, museli bychom si vymyslet nebo něco obdobného bychom museli vytvořit. Rovněž se aktuální změny týkají eh, nového postupu eh, v těchto věcech. Konkrétně například se zaměřujeme na eh, kvalitu produktů a využívání jednotlivých značek kvality pro jednotlivé nevzdálenější regiony, které budou označovat vysoce kvalitní produkty daného regionu. To je systém, který zapadá do systému geografického označování původu a systému označování původu zboží jako takového. Důležité je, abychom posílili eh, opatření pro zlepšování eh, zdraví rostlin, nejenom tedy pouze v těch nejvzdálenějších regionech, ale i v celé Evropské unii. A eh, rovněž posilujeme řídící programy a rozšiřujeme na všechny regiony Evropské unie a na všechny produkty, což zatím nebyl ten případ. Rovněž chceme umožnit eh, nejvzdálenějším regionům Unie to, aby mohli dostávat zvýšené množství, zvýšený objem pomoci, tak, aby mohli držet krok s eh, hlavním proudem eh, v celém sektoru zemědělství. To je opatření, po kterém volali jak Evropská komise, tak nyní Evropský parlament. Pokud jde o dohody s ostatními zeměmi, například s Kolumbií nebo s Peru. A e, například vyjednávání dohody s Mercosurem. E, říkáme, že e, za tyto dohody by měl platit nejen e, sektor zemědělství. Proto říkáme, že by měly být e, provedeny studie dopadů, tak aby se zjistilo, zda nové dohody mohou mít negativní vlivy na jakékoliv zemědělské sektory což by znamenalo, že pokud by to bylo nutné, mohli bychom spustit potřebné kompenzační procesy eh, pro zemědělství v Evropské unii. A to se bude zejména týkat eh, místních produktů a produktů regionálních. Je důležité, abychom tento projekt koordinovali, to znamená ty studie dopadů a poskytování kompenzační pomoci, pokud jde o negativní vlivy eh, dohod s ostatními regiony světa. Jak říkám, je nutné garantovat eh, produktům výhody eh, z těchto, z těchto programů pomoci, aby tyto produkty splňovaly všechny právní a zdravotní požadavky. Vyzýváme tedy po novém způsobu eh, práce s tradičními exporty. Chceme různě přistupovat k různým regionům což ještě do doby před několika lety nebyl ten případ. Další e, zásadní věc, kterou musíme zvážit v souvislosti s těmito programy, musíme zavést systém monitorování e, toho, že tyto programy fungují. To znamená, že uvidíme, že ten program se správně provádí a týká se správných místních produktů. Zde máme rovněž další možnost, a to je ta, že by členské státy měly možnost učinit jak, jakési platby předem, platby pomoci předem pro ty nejvzdálenější regiony. A opět i e, o, v souvislosti s tímto ve zprávě voláme po, e, po principech, které zajistí tuto aktivitu, například pokud jde o vinařství v nejvzdálenějších regionech EU. Eh, ve zprávě je také několik finančních návrhů, to jistě všichni očekávali, a i zde dojde eh, ke změnám. Chci říci jen to, že ty navrhované změny jsou zcela oprávněné, eh, protože financování těchto programů až do této doby se ukázalo být i neadekvátním. To vidíme na, na tom, že eh, zemědělství v daných regionech momentálně stagnuje. A rovněž bylo nutné eh, autorizovat státní pomoc, například 46 milionů ve Španělsku nebo 40 milionů euro ve Francii, eh, které měly sloužit k zlepšení podpory určitých produktů, zejména rajčat, ale jiných, jiného ovoce a zeleniny, ale zejména vína. a také snížení cel eh, na import banánů podle dohod s Kolumbií, Peru a jinými zeměmi. Eh, eh, opět i toto je podkladným materiálem pro dávání pomoci našim, našim zemědělcům, dalším výrobcům zemědělských produktů v Evropské unii, kteří mají za sebou hodně těžká léta, jak všichni víme. Jedná se o extra pomoc asi 30 40 milionů euro, která je, myslím, Eh, oprávněná. To je tedy návrh eh, na to, že se tyto peníze přelí z oblasti ostatních zemědělských eh, produktů, tak, abychom splnili finanční cíle pro pěstování banánů. A pokud jde tedy o hledání alternativních produktů to pro nejvzdálenější regiony, zde musíme najít nejlepší možná opatření, která můžeme přijmout, tak abychom garantovali eh, souvislou neustálou životaschopnost zemědělství i zemědělců v těchto Eh, v těchto regionech. Eh, musíme jim pomoci hledat nové kvalitní produkty. Ještě jedna poznámka na závěr, pane předsedo. Mohu vás ujistit, že sektor zemědělství v nejvzdálenějších regionech EU je velice důležitý pro lokální hospodářství. Snažil jsem se toto ve zprávě velice jasně stanovit. Doufám, že eh, jsme vám poskytli dostatečné důkazy a e, snad to uvidíte i e, při naší návštěvě Kanárských ostrovů 31. srpna. Uvidíte, že zemědělství v nejvzdálenějších regionech není pouze otázkou peněz nebo pomoci nebo kvót, je to otázka životního prostředí, je to otázka zaměstnanosti a je to otázka způsobu života. Nakonec vám chci všem poděkovat za spolupráci, vážení kolegové, zejména chci poděkovat kolegům e, z Francie, Portugalska, Španělska a z Kanárských ostrovů, od kterých jsem za posledních několik měsíců obdržel opravdu skvělou úroveň spolupráce. Eh, nakonec eh, chci poděkovat eh, kolegům z ostatních výborů za spolupráci a poděkovat také zástupcům nejvzdálenějších regionů za skvěle odvedenou práci. A chci také poděkovat všem ostatním za pozměňovací návrhy, které byly předloženy. A nyní vás pouze žádám o podporu této zprávy. Je to zpráva velice důležitá pro tyto regiony, které, jak říkám, v brzké budoucnosti navštívíme. Děkuji. Děkuji panu Matovi a nyní začínáme s diskuzí a slovo se přihlásila paní Garcia. Garcia. Děkuji. Já bych eh, nepoložila tu otázku přímo panu Matovi, ale spíše komisi. Jedna z nejdůležitějších věcí pro mou zemi v této zprávě je otázka pěstování určitých druhů ovoce, například banánu na Kanárských ostrovech. Evropští pěstitelé banánů předložili studii, kterou eh, poskytli i komisi, která je zde dnes zastoupena. A chci se tedy zeptat, již jste si pročetli tuto studii, vytvořili jste si nějaký názor na celou situaci? Banány na kanářských ostrovech, toto odvědví se nachází ve velice nepříjemné situaci. Co si myslí komise o této záležitosti? Děkuji. Děkuji. A nyní paní Ajdeš. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat eh, kolegovi Gabrielovi Matu za kvalitní zpráci, kvalitní zprávu, kterou předložil. A to zejména proto, protože nám šlo o to, abychom měli zprávu, která eh, nezmění příliš mnoho. Nám šlo o to, abychom v podstatě přizpůsobili realitu aktuálního programu POSEJ přizpůsobili změnám, které vyplývají ze smlouvy. Ale tato zpráva se snaží jít ještě dál a to je velice dobré. Já sám přicházím z regionu, kdy v roce 1974, kdy jsme měli portugalskou revoluci, takzvanou Dubnovou revoluci se e, zemědělství v Portugalsku nacházelo v podstatě ve středověku. Pak přišla tedy politická změna, revoluce, celá věc se opět změnila a pak jsme přistoupili, jakožto Portugalsko, do Evropské unie. V roce 92 například na, Oze, eh, na Azorách nám program POSEJ dovolil eh, následující záležitost, že jsme tedy politiky společenství mohli přizpůsobit realitě našich ostrovů, které se nachází velice daleko, tisíce kilometrů od kontinentu. A bylo pro nás tedy zásadní, že existovala speciální evropská politika pro takovéto ostrovy. V současné době tedy vidíme eh, k čemu vedla takováto politika. Došlo k velmi dobrému rozvoji na našich ostrovech. Byl to jakýsi kvalitativní skok. Samozřejmě i nadále čelíme problémům, které vychází z toho, že jsme prostě vzdáleni od evropského kontinentu. Ale opravdu eh, pro nás jsou tyto programy zásadní, například eh, v odvětví mléka jsou Azory velice silně zastoupeny, 30% národní produkce. A chci říci, že se mi velice líbí, že pan Spravojal chce do programu POSEJ zavést více flexibility, například, že přizpůsobuje tento program změnám, ke které docházejí v Unii, například kvůli tomu, že se uzavírají mezinárodní smlouvy. Asi je důležité, abychom se podívali na to, jaké dopady na zemědělství v nejdálnějších regionech mají právě takto uzavírané mezinárodní smlouvy. Jak týká se to například právě i mléka na Azorách, kde je velice vysoká produkce. A to je důležité, aby opatření, ke kterým se přistoupí, byla taková, že poskytnou našemu regionu Azorám eh, možnost dalšího rozvoje v tomto sektoru. A další věc, týká se to například studie hodnocení, které provádí komise, a zde se ukázalo, že je důležité navýšit dotace v zvláštnímu režimu zásobování. A týká se to ne, rovněž chovu dobytka a rovněž je důležité že ty vlastní změny, ke kterým dochází ve jménu demaniky a flexibility, je důležité, aby tyto změny opravdu odpovídaly potřebám, které existují. Já říkám, ještě jednou opakuji, že je velice dobré, že pan zpravodaj zachází dál, že neprovádí pouze nutné změny, že zde má například to procentní navýšení stropů pro zvláštní režim zásobování, a že jeho cílem opravdu přistupovat celou věc tak, aby ostrovy a další odlehlé regiony mohly zvládat svou obtížnou ekonomickou situaci. A dále je důležité si uvědomit, že takovéto regiony jsou jaksi první obětí klimatických změn, protože se nacházejí uprostřed oceánů. A zde je opravdu důležité celou věc zohlednit, protože to je vysoké riziko a ve zprávě existuje možnost zvláštní podpory, například možnosti spolufinancování pro ochranná opatření pro zemědělství na těchto ostrovech. A nyní již na závěr bych řekl to, co jsem řekl již na počátku, že děkuji za spolupráci všem, kteří se podíleli na vypracování této zprávy a kteří přispěli k tomu, že ze zprávy jsme učinili ambicioznější projekt, než jak se na počátku zdálo. Děkuji a nyní má slovo Michel Danten. Merci, monsieur le président. Je voudrais à mon tour... Euh, děkuji. Já bych chtěl také poděkovat a pogratulovat zpravodaji ke kvalitní práci. Tyto nejvzdáleznější regiony, to musíme uznat, jsou skutečně daleko a sejde z očí, sejde z mysli, jak se říká. Jsou tou první obětí některých dohod, které jsme v nedávné době podepsali se zeměmi, které se samozřejmě zaslouží rozvoj. Nicméně jsou to země, které produkují eh, zboží, které přímo konkuruje nejzdalenějším regionům. Zmínili jsme zde banány. Chtěl bych zdůraznit, že existují také problémy eh, s dalším produktem, který je eh, důležitý v celé řadě nejvzdáležnějších regionů. Jedná se o rum. A podepsali jsme dohody, které umožní rumovému průmyslu, aby se dále rozvíjel. Především v některých amerických oblastech. Já předložím některé pozměňovací návrhy, protože já se domnívám, že to je něco, co si zaslouží skutečně pozornost. A za několik týdnů pojedeme na Kanárské ostrovy, ale kromě toho se domnívám, že by pro výbor Agri mohlo být užitečné, abychom měli slyšení, abychom měli určitou prezentaci o zemědělství v nejvzdálenějších regionech. A paní Patau Nives. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla začít tím, že bych ráda poblahopřála panu zpravodaji, panu Gabrielovi Matovi, a to za to, že nejenom předložil velice dobrou detailní práci, že se opravdu snažil přesně zohlednit program POSEJ a přetvořit ho tak, aby byl co nejlepší pro nejzdálenější regiony, ale dále mu děkuji za to, že opravdu velice dobře spolupracoval eh, při vypracovávání své zprávy se všemi poslanci, kteří pocházejí z těchto regionů a proto chci říct, že opravdu tato zpráva Eh, byla velice dobře přijata a děkuji ještě jednou panu zpravodaji za to, jakým způsobem se zachoval k pozměňovacím návrhům, ke kterými jsme, se kterými jsme přišli. Tato zpráva je zásadní pro zemědělský sektor v nejzdáležnějších regionech a je také zásadní pro otázky pracovních míst, pro otázky demografické situace na ostrovech. A proto my nevidíme program POSEJ pouze jako program, který se speciálně věnuje zemědělství. Ne, my vidíme tento program jako zásadní nástroj rozvoje ostrovu a jsou ostroví, které jsou součástí nejvzdálenějších regionů. A další věc, pan Matu už to řekl, chtěla bych jen ještě jednou zde potrhnout tu obrovskou výzvu, které v současné době čelíme a mám tím na mysli ty mezinárodní bilaterální dohody, zejména dohodu s Mercosurem. Chtěla bych se ještě jednou jasně říci, že ty dopady, eh, které závěry té studie, to hodnocení dopadu Evropské komise, které se právě týkají dopadu eh, dohody s Mercosurem na zemědělství, tak tam se jasně říká, že právě ty nejzranitelnější regiony, a to jsou ty nejzdálnější regiony, a nejcitlivější sektory, jako například sektor výroby masa na Azorách, že právě tyto sektory, tato odvětví budou čelit nejhoršímu negativnímu dopadu v souvislosti s uzavřením těchto dohod. A opravdu ten negativní dopad na zemědělství, které budou mít tyto dohody obecně, se nejhorším způsobem projeví právě v nejvzdálenějších regionech. Proto je důležité si uvědomit, že nejvzdálenější regiony nemají možnost diverzifikace jako ostatní regiony. Nemají možnost restrukturalizace, alespoň přeměnějším tak rychlé restrukturalizace jako jiné regiony. Jejich možnosti jsou velice omezené, je tady omezená škála možností, jak reagovat na změny. Restrukturalizace probíhá extrémně pomalým způsobem a my nemůžeme zde nechat, aby došlo k negativnímu dopadu na tyto ostrovy, který by vedl k tomu, že eh, vlastně lidé budou odcházet z těchto ostrovů. A není osady. Azory jsou ostrovy, kde se produkuje mléko a maso. Maso, to se přesně týká dohody s Mercosurem, to bude mít obrovský dobaz. Na maso, mléko, když se podíváme na ty mléčné kvóty, nevypadá to dobře a proto je důležité, abychom přizpůsobovali posej novým výzvám. Pan Gabriel Mato o tom už hovořil, které to jsou. Je důležité, abychom přešli s dobrými návrhy, které budou schůdné, ale ty budou schůdné pouze v tom případě, že budeme mít posílený flexibilní rozpočet. A proto já apeluji na všechny, aby byli opravdu citliví vůči zásadním potřebám nejenom zemědělství, ale potřebám obyvatel nejvzdálenějších regionů. Děkuji. Děkuji paní Patrau Neveš a nyní má uh, slovo Dankeschön. pan Majer. Děkuji, tato zpráva je bez pochyby obsahově vynikající zpráva, mohu gratulovat. Uh, protože zpravodaj se věnuje celé řady důležitých témat. Ale existují některé okrajové věci, které jsou stále důležitější. V současné době se zabýváme přímými platbami a rozvojem venkova a v rámci toho se zabýváme tím, do jaké míry akty v přenesené pravomoci nebo implementující akty eh, by měly být eh, používány. Především akty v přenesené pravomoci jsou nesmírně důležité, jsou stále důležitější pro parlament, protože ZDF při aplikaci můžeme mít eh, vliv na to, eh, na co jsme vliv v rámci komodologie mít nemohli. Eh, já považuji toto téma za nesmírně důležité. V pozměňovacích návrzích je se hovoří často o aktech přenesené pravomoci a o prováděcích aktech. Pokud jde o návrhy komise, ať už chce aktiv přenesené pravomoci nebo prováděcí akty, vždycky jsme komisi podporovali. Já navrhuji, abychom eh, se zde jasně obsahově podívali na to, když komise navrhuje prováděcí akty, eh, které, na které nemůžeme mít eh, vliv, zda by to mělo tak zůstat, anebo zda bychom se do dané věci nechtěli zapojit a spolu rozhodovat a zda bychom neměli požádat o akty v přenesené pravomoci. Takže myslím, že to je věc, kterou bychom z obsahového hlediska ještě jednou měli přeskoumat. Děkuji. Děkujeme panu Majerovi. To je zásadní věc, protože musíme mít nadále jednotný přístup a mít jednotný přístup s ohledem na prováděcí akty Sergej. Děkuji, pane předsedo. Budu velice stručný, nechci opakovat to, co už zde zaznělo. Chci ale pogratulovat panu Mato k jeho zprávě. Zároveň bych eh, chtěl pogratulovat eh, Luis Pablo Adesovi eh, ke zprávě, kterou odvedl v rámci socialistické skupiny. Skupiny pomohl nám připravit tuto zprávu. Chtěl bych zdůraznit, že změny nařízení o POSEJ a budou zásadní pro nejvzdálenější regiony. A Je to důležité především v oblasti produkce cukru, rajčat a banánů. Je zásadní podporovat tyto regiony, snažit se zde vytvářet pracovní místa a diverzifikovat jejich produkci. Nejde jenom o speciální podporu pro zemědělství v nejvzdálenějších regionech, které mají problémy konkurovat. Spravodaj rovněž hovoří o posílení opatření pro zdraví rostlin. Všechny tyto věci jsou nesmírně důležité pro to, abychom pomohli těmto regionům a abychom zde vytvořili pracovní místa. Já se domnívám, že za prvé musíme o 20 navýšit rozpočet posej, ale to nestačí. Pokud se podíváme na rozsah rozpočtu pro program POSEJ, myslím si, že tento rozpočet musí být mnohem ambicioznější. A navýšení o 20 nestačí v dalším rozpočtu. A podíváme se na spolufinancování, je skutečně potřeba, aby zde byla vyšší podpora než toto navýšení o 20 Zároveň apeluje na lepší ehm, hraniční kontroly pro některé produkty z těchto nejvzdálenějších eh, regionů, aby bylo zajištěno to, že se dodržují veškerá pravidla. Takže to je všechno z mé strany. Děkuji panu Albezovi a panu Matovi za práci, kterou odvedli na této zprávě. Mnohokrát děkuji panu Gutierrezovi a dále zástupce komise pan Bochard. Merci, monsieur le président. Pane předsedo, nejdříve bych chtěl zdůraznit, že pokud je o mě a pokud je o komisi, důvěryhodnost SZP je ohrožena. Společná zemědělská politika musí zohledňovat potřeby v nejvzdálenějších regionech a v nejznevýhodněnějších regionech. Myslím si, že to je určitý test pro SZP. A to je důvod také, proč komise zdůrazňuje konzistentní a efektivní politiku. Je třeba, abychom zajistili pokračování zemědělské produkce v těchto regionech. Pokud jde o pozměňovací návrhy, které byly předloženy panem Matem, panem Stravodajem, eh, chtěl bych stručně zmínit některé, ty hlavní. Pokud jde o právní základ, článek 349, myslím si, že komise nebude proti tomu, abychom to přidali k právnímu základu, protože myslím, že může být jasně řečeno, že je to základ, který nejlépe vyjadřuje potřeby, a to i ve smlouvách, potřeby podpory. A zároveň umožňuje zohlednit specifika těchto regionů. Pokud eh, to budeme moci zohlednit v legislativním aktu, je to naprosto správné. Pokud jde o kvalitu, a značky používané v eh, nejvzdálenějších eh, regionech. Schválili jsme program eh, proto, aby se zvýšilo povědomí o těchto značkách v Evropské unii. Tento program má objem asi 11 milionů eur a myslím, že to ukazuje, jak odhodlaní jsme pomáhat tam, kde je to jenom možné. Pokud jde o pojištění, to zde také zaznělo, myslím si, že musíme počkat na výsledek obecné diskuse o záchrané síti pro zemědělce. Pojištění je jedním z důležitých faktorů, pokud chceme posílit tu bezpečnostní síť pro všechny zemědělce. To samozřejmě zahrnuje také zemědělce v nejvzdálenějších regionech. Máme problém s placením za tento, za toto pojištění s tím, aby to nebylo považováno za státní pomoc. A pokud by se to dělalo tedy ve formě státní pomoci, existoval by problém. Mnoho řečníků kromě pana Mata samotného, hovořilo o mezinárodních dohodách a jejich dopadech na produkci. Je jasné, že musíme zajistit, aby tyto dohody neměly negativní dopad na nejvzdálenější regiony a na zemědělství v těchto regionech. Ale jak řekl pan Mato, pokud z toho vyvodíme závěry a rozhodneme se, že chceme vyplácet téměř automatickou kompenzaci, Něco takového je podle mého názoru poněkud přehnané. Komise není pro automatickou kompenzaci, protože, jak se ukázalo v diskusích o dohodě o banánech, je nesmírně, důležit, je nesmírně těžké eh, určit eh, přímou příčinnost. Především ve chvíli, kdy procházíme hospodářskou a finanční krizí, jak je tomu v současné době. Proto je velice těžké vytvořit nástroj takovéhoto typu. Na druhé straně hodnocení potenciálních dopadů mezinárodní dohody, něco takového je podle mého názoru věc, kterou by komise mohla řešit. Pan Mato rovněž zmínil tradiční množství. Požádal jste o aktualizaci Doposud zde komise nebyla příliš nadšená z toho něco takového provést. Máme stále obavy, že bychom zde mohli otevřít pandořinu skřínku a otevřít dveře spekulacím. Tradiční množství se stanovilo více než před 20 lety. Pokud řeknete, že je nyní čas toto množství aktualizovat, můžeme s tím souhlasit, ale s čím komise nemůže souhlasit, je každoroční nebo pravidelná aktualizace, protože něco takového by samozřejmě vedlo ke spekulacím. 20 let je dlouhá doba, to je pravda. Může být nyní ten správný čas pro změnu těchto množství. A pokud jde o zálohy pro zemědělce, možná bych mohl odkázat na obecnou diskusi, která probíhá. V kontextu reformy SZP se řeší otázka záloh pro zemědělce. To je něco, co bude muset být vyřešeno. Pokud umožníme zálohy pro zemědělce, není důvod, proč bychom to neměli dělat pro ty v nejvzdálenějších regionech. Dále rozpočet. Není na mě, abych s vámi hovořil o rozpočtu. Nicméně to, co mohu udělat, je vzít na vědomí to, co chcete přidat do obálky nejvzdálenějších regionů. Jediné, co zde mohu říci, je, že musíme být opatrní, když hovoříme o tomto tématu. A pokud a tyto dodatečné prostředky půjdou z rozpočtu pro zemědělství, bude to znamenat, že budeme muset snižovat peníze, které plynou jiným zemědělcům. Tyto peníze by tudíž měly přijít od někud jinut, ne z rozpočtu na zemědělství. Nicméně toto je politické rozhodnutí pro Um, rozpočtové orgány. Paní Garcia se ptala na a výzkum, zda jsme předložili výzkum. Ano, já jsem minulý týden eh, se snažil dvě hodiny to, tuto věc vysvětlit. Máme k dispozici diskusi, která ukazuje náklady Všichni víme, že náklady jsou vyšší, pokud zemědělství probíhá v podmínkách, které máme v nejvzdálenějších regionech. A takže jak vypadají ty dva parametry, náklady na straně jedné a příjem na straně druhé? Pravda je, že v současné době jsme na určité hranici, protože zemědělci v nejvzdálenějších regionech Eh, stále ještě eh, mohou vydělávat. Eh, vydělávají ale velice málo, nevydělávají dostatek. Tato studie se nesoustředí jenom na banány. Zabývá se také ekonomickou situací v oblasti zemědělství v těchto regionech. A to je důvod, proč podle mého názoru tato tato studie je důvěryhodná a mohla by být východiskem pro politickou diskusi, až bude třeba rozhodnout o tom, kolik peněz by měla tato obálka obsahovat. Pokud chceme dosáhnout odpovídajícího cíle, pokud chceme zajistit pokračování zemědělství v těchto regionech. Samozřejmě já ale nemohu učinit takovéto rozhodnutí. Pan Alveš zmínil 20% nárůst v režimu dodávek. My v komisi jsme tuto věc navrhli, ale myslím si, že jsou zde odlišné názory. Chtěli jsme, aby to bylo rozpočtově neutrální. Chceme dát členským státům větší míru flexibility, ale návrh komise poukazuje na to, že pokud jde o rozpočet, eh, musíme nakonec skončit na nule, musí to být rozpočtově neutrální. Nicméně kolegové zde hovořili o tom, že eh, by zde měly být nějaké peníze navíc. Nicméně to je opět rozpočtové rozhodnutí a já toto rozhodnutí učinit nemohu. A poslední, a poslední eh, věc, pan Majer. Pan Majer zdůraznil, důležitost analýzy případ od případu eh, u jednotlivých aktů, eh, pokud jde o to, zda by měly být eh, prováděcí akty nebo akty v přenesené pravomoci. Máte pravdu, že je to potřeba tak udělat. Z pohledu komise mohu jenom říci, že pokud je o nařízení POSEJ, my jsme zde měli obecný přístup komise, stejný, jaký máme u eh, ostatních nařízení týkajících se vnitřního trhu nebo přímých plateb pro rozvoj venkova. Vždy jsme měli tento stejný přístup. A tento přístup aplikujeme i zde. Nás, náš přístup v komisi byl také způsoben obavou o to, aby byly ochráněny práva parlamentu a také tím, abychom co nejvíce s parlamentem spolupracovali, ale je pravda, že je potřeba zde provést analýzu případ od případu. Aby se učilo, zda návrh komise je to, co chcete, nebo nikoli. Děkujeme komisi a nyní má slovo pan zpravodaj. Děkuji. Děkuji všem kolegům a také komisi za jejich příspěvky. Eh, chci říct si, ano, je to pravda, předložil jsem ambiciozní zprávu s dalekosáhlými dopady, ale myslím si, že je opravdu realistická a vše, co tam navrhuji, je oprávněné. Snažil jsem se zohlednit postoj všech a proto Eh, jsem tedy dostal celou řadu pozměňovacích návrhů. Jistě je zde ta otázka aktů přenesené pravomoci a prováděcích aktů. To se bude muset dořešit. Děkuji za vyjádření komisy. Děkuji rovněž za to, že pravděpodobně nalezneme společnou linii a jsem přesvědčen o tom, že tuto linii ještě budeme moci posílit a že nakonec budeme mít více bodů, na kterých se shodneme, než bodů sporných. Jsem přesvědčen o tom, že komise si je jistě vědoma toho, že nejzdáležnější regiony jsou pro Evropu příležitostí a že je důležité, abychom se jimi zabývali. Samozřejmě je zde tedy i otázka financování. Já si myslím, že určitě se nám to podaří dořešit. Děkuji panu zpravodaji a chci říct, že lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 11.7. a 19. září budeme hlasovat o zprávě a nyní jsme u bodu číslo 5. Zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři. Spravodajem je pan Jorgos Papastamkos. Diskuze o návrhu zprávy pana kolegy Papastamkose a, a o návrhu komise tedy proběhne. Týká se to nařízení 14.05 2006. Toto Nařízení již bylo předmětem celé řady změn a ze stejného důvodu nyní navrhuje komise, aby bylo vypracováno nové přepracované znění. Návrh tohoto znění eh, je vlastně paralelní časově s návrhem, o kterém jsme hovořili v bodu číslo 4. V Egejském moři je velké množství malých ostrovů a je to výzvou pro teritoriální kohezi v Evropské unii. A nyní bych předal slovo panu zpravodaji. Prosím. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. V mé zprávě je obsaženo několik konkrétních návrhů. Takové ty hlavní eh, body jsem představil již na naší poslední schůzi a nyní bych se soustředil opravdu jen na to nejdůležitější, budu stručný. Jedná se tedy o návrh komise, který se týká zvláštních opatření pro zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři. Chtěl bych říct si toto. Dnes tedy eh, se zabýváme návrhem legislativy, která eh, je v podstatě není to tedy přepracované znění, je to nové znění. Zástupce komise to již vyjádřil během první výměně názorů. Jde tedy o to, že musíme počkat do konce roku 2011 a potom budeme mít zprávu o k tom, jak je hodnoceno uplatňování tohoto systému, na kterém se bude zakládat nová legislativní iniciativa, která přinese větší změny. Druhá věc, podle finančního formuláře, který je součástí návrhu komise, je to tak, že eh, finanční prostředky pro tento systém eh, patří oba dva do prvního pilíře přímé platby a Evropský zemědělský záruční fond. Jsou to tedy finanční prostředky, které pocházejí ze dvou rozpočtových položek. A právě na tomto se zakládají mé návrhy. A je to šest bodů. Za prvé, od 30% navýšení prostředků, které jsou určeny právě pro tento zvláštní režim. Druhá věc, možnost přenosu prostředků, aby tyto prostředky mohly být přenášeny mezi různými opatřeními a dále možnost převodu prostředků, které nebyly alokovány v určitém roce do roku dalšího. Další věc a týká se to tedy toho specifického režimu. A zde navrhuji rozšíření, aby se to týkalo nejenom základních potřeb, ale také přenášení dalších prostředků. Dále se to týká zpracovaných produktů, aby tyto produkty mohly být dováženy z ostrovů na evropský kontinent. Příslušné regiony a obce by se na tomto měly aktivně podílet v rámci uplatňování takovéhoto programu. Další věc, aby zde bylo propojení mezi budoucím vypracováním nařízení a tímto systémem. A poslední věc, navrhuji, abychom měli jednotné podmínky a to při uplatňování meziinstitucionální dohody. Děkuji. Děkuji, Děkuji panu Papastamkovi, Papastamkosovi a nyní má slovo paní komisem. Děkuji. Děkuji vám. Děkuji vám. Tento návrh zprávy je velice dobrý a já velice děkuji panu Papastamkosovi za jeho vypracování. Nezávisle na eh, regionech, o kterých hovoříme, a chci říct, že ve veškerých eh, znevýhodněných regionech máme určité problémy. Jsou to prostě určité charakteristiky, které jsou typické pro tyto regiony a které vedou k tomu, že tyto regiony se potýkají se specifickými problémy. Jde o to, že tyto regiony nemají velk... zemědělství, které by bylo rozvinuté. Neměli bychom tedy měli hovořit o e, zásobování globálních e, v Evropě. Hovoříme jde o to, že vlastně chráníme diverzitu v Evropě, rozmanitost a kultury. Týká se to zemědělských tradic, A to nezávisle na tom, ve které oblasti je zemědělství provozováno. Může to být například nějaká vysokohorská oblast, či oblast na severu Evropské unie, či právě ostrov Egejské moři. Jde o to takovéto oblasti chránit, protože takovéto oblasti jsou nositeli kultury a tradicí, Týká se to například ochrany krajiny, ochrany typických zemědělských metod a samozřejmě se to týká i potravin. Je tedy důležité eh, takovéto tradiční způsoby zemědělství chránit. Moderní průmysl je jistě velice dobrá věc, vede k tomu, že zde máme dobré zásobování potravinami, ale my bychom měli chránit i základní tradiční zemědělství, které má problém s modernitou. A je třeba to chránit právě ve velice odlehlých regionech. A další věc, a jsem velice ráda, že to ve zprávě je, a týká se to všech nejvzdálenějších regionů. To je ta problematika s dopravou, ta dopravní situace. Veškerá logi- logistika, která se týká dopravy, je jeden z nejdůležitějších elementů pro to, aby tyto oblasti vůbec mohly přežít. A nezávisle na tom, o jaké oblasti konkrétně hovoříme. Závislá na tom, kde se region nachází, je opravdu otázka dopravy zásadní. Proto je důležité, abychom zohlednili dvě oblasti. Tradice a dopravu. Děkuji. Děkuji, paní Poulsen. A nyní má slovo kolega Taneli. Me vρίσκουν απολύτως σύμφωνο i παρατηρήσεις. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já naprosto souhlasím s tím, co právě řekla paní předsedkyně a souhlasil bych i s tím, že se jedná o hlavní výzvu eh, pro Evropskou unii. Ehm, tedy to, aby Evropská unie mohla respektovat eh, jednotlivé požadavky různých nejvzdálenějších regionů a konkrétně v tomto případě těch menších ostrovů v Egejském moři. Nejedná se o něco, na čem se všichni shodneme, respektive pokud jde o podmínky pro přežití a podmínky pro vývoj těchto, těchto ostrovů v tom smyslu, že by se významně lišily od podmínek na kontinentu. Není to automaticky dáno. Samozřejmě se musíme shodnout, že existují regiony, eh, konkrétně v tomto případě v Řecku, kde demografické trendy jsou velice nepříznivé a které nelze aplikovat na šablony eh, zemědělského vývoje, nezávisí na zemědělství, závisí na turistice a tak dále. Velice často jsou ty samotné principy protichudné, vzhledem k tomu, že aplikují poměrně velice významné, významné tlaky na dodávky různého zboží nebo na přístup do těchto regionů, eh, což souvisí se zvýšenými náklady v podstatě všeho v těchto regionech a myslím si, že do budoucna bude tlak růst, zejména z oblasti například nelegální migrace. A tím pádem myslím si, že je vhodné zaměřit se na situaci těchto menších ostrovů poměrně specificky. Pokud jde o zemědělství a živočišnou výrobu, myslím si, že můžeme eh, podporovat biodiverzitu v tom, že budeme podporovat místní genetické zdroje. které eh, si za eh, dlouhá léta našly svou rovnovážnou eh, pozici. Nyní vidíme, že pěstované plodiny dobře přežívají v často velice složitých klimatických podmínkách. Jak říkal pan Papastankos, jedná se o zcela nové znění Eh, možná, že tím pádem nám to umožní se na celé téma více zaměřit eh, před koncem roku. Věci se samozřejmě od Lisabonské smlouvy změnily a je potřeba zaměřit se zejména na rozpočtovou obálku pro eh, tuto oblast, to znamená na to množství peněz, které máme k dispozici. Samozřejmě máme zde zprávu účetního dvora a možná, že právě toto bude pro nás příležitost vyřešit veškeré anomálie, které snad mohou nastat. Protože já osobně si myslím, že přeprava eh, zemědělských produktů z ostrovů na pevninu by mělo být něco, co bude pokryto tímto nařízením jednak, pokud jde o množství, ale zároveň pokud jde i o kvalitu. Eh, žádný velký trh na místní úrovni zde samozřejmě nenajdeme. Takže myslím si, že zejména toto, té, toto téma toho nařízení se musí velice pečlivě zvážit. Děkuji a těším se na diskusi o tomto. Děkuji vám, eh, Giovanni Lavia, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Ze všeho nejdříve chci poděkovat eh, panu Papastankosovi za skvělou práci a za skvělý dokument, který nám předložil, protože to osvětluje danou situaci v pomoci menším ostrovům v Egejském moři ze zcela nového úhlu. Jednoznačně souhlasím se všemi šesti body, které pan kolega uvedl ve svém stanovisku a které předal eh, našemu výboru a komisi. Doplnil bych pouze několik věcí k dvěma bodům. Eh, vlastně to budou takové otázky. Nejprve, pane papastamkosi. Vy jste hovořil o potřebě revidovat finanční situaci, což si myslím, že je oprávněné. A bude to znamenat, že toto celé předložíme příslušným rozpočtovým orgánům a nutno říci, že jim to zatím předloženo nebylo, takže to je něco, co se ještě udělat musí. Druhou poznámku, kterou mám, je opět taková otázka jakoby na komisi. Ehm, související s tím, co bylo řečeno na posledním našem zasedání, kdy jsme diskutovali o Sicílii, která trpí stejnými nevýhodami v tom smyslu, že se rovněž jedná o nejvzdálenější region, ehm, který zároveň má stíženou situaci tím, že se jedná o ostrov konkrétně o ostrov, který je významně zatížen imigračními tlaky. Velice často větší i menší ostrovy trpí eh, obrovským navýšením nákladů na všechno a kde distribuce čehokoliv je mnohem dražší než kdekoliv jinde a zejména to vidíme v oblasti zemědělství. Takže teď pokud jde o tu komisi, Eh, posledně na zasedání výboru pro zemědělství bylo řečeno, respektive nám bylo sděleno, že eh, v komisi ne, se nebudou objevovat žádné rozpory v tom smyslu, že tyto ostrovy by měly mít stejný status. Eh, komise řekla, že budeme muset podat takovouto žádost, než toto bude možné. Takže má otázka je ta, jestli toto bude možné i za nového režimu. Rozšíříte ten rozsah tohoto opatření i mimo Egejské moře, tak aby oblasti Inde mohly e, přijímat výhody tohoto? Děkuji, pane Lavio. Pan Borkat, prosím, a poté opět zpravodaj. Děkuji, budu stručnější, ale vše, co jsem již řekl k programu POSEJ, přirozeně platí i pro tuto zprávu. Nejdříve chci říci, že pan Papastamkos má pravdu, je to nové znění. A od nového znění si nesmíme slibovat příliš mnoho. Jde pouze o to, abychom že nyní tedy chceme dokončit zprávu, která je plánována na konec roku a pan Papastamkos již řekl, že teprve potom budeme mít skutečnou možnost eh, detailně hovořit o veškerých aspektech. A co se týče navýšení o 30 S tím souhlasíme, ale musíte to zůstat rozpočtově neutrální. Co se týče převodu nevydaných prostředků z, z roku 1 na rok N plus 1, tam to tedy je poněkud obtížné, protože my vypracováváme rozpočet pro jeden konkrétní rok. Je to roční rozpočet. A zastávajících rozpočtových pravidel v tom vidím potíž. Tato pravidla jsou velice přísná. Jinak v podstatě vám dám, napr- dávám naprosto za pravdu. Hovoříte euh, euh, Hovořil jste o zemědělské produkci, tu jsem také zmínil. Nejde jenom o zachování zemědělské produkce na ostrovech, ale jde také o zachování této kultury. Protože zemědělská kultura je součástí celkové kultury Evropské unie. Eh, vy jste to formuloval velice dobře. Potřebujeme nalézt politiku, která zajistí, že tyto regiony budou prosperovat v dlouhodobém výhledu. Zmínil jste také dopravu. A samozřejmě eh, to je něco, co máme také na paměti s ohledem na geografickou lokalitu těchto regionů. Eh, doprava představuje problém. Eh, z kontinentu na ostrovy to je oblast dopravy, kde je možné používat fondy RSA. Nicméně místní doprava je problematičtější, protože poté není možné používat fondy ESA, ale je možné používat fondy pro eh, místní produkci. Eh, je možné, že zde bude nutné změnit formulaci, aby byla pokryta také doprava na ostrovech. K tomu, co říkal pan Danelis, velice dobře popsal, co je potřeba pro to, abychom dosáhli společného cíle. V roce 2006 už jsme učinili zásadní kroky. Eh, vytvořili jsme tu obálku prostředků, eh, která hodně pomohla nejzdálenějším regionům. Eh, soudní dvůr potvrdil tento úspěch. Nicméně neznamená to, že bychom měli usínat na vavřínech. Potřebujeme detailní nástroje, které budou mít na paměti místní specifické podmínky. E, nebyl to soudní dvůr, ale účetní dvůr. A nicméně e, ještě k tomu, co říkal pan Lavie, ano, a vzpomínám si na žádost Itálie. Já jsem ale neobdržel na svůj stůl tuto žádost. A nemohu říci, zda tento režim je v tomto případě nejvhodnější, nebo zda zde bude potřeba nějaký specifický přístup. To je něco, čím se budeme muset ještě dále zabývat, pokud jde o požadavky. Takhle spontánně bych řekl, že pokud jsou problémy na ostrovech v okolí Sicílie, jako eh, problémy, pokud tam jsou podobné problémy jako na ostrovech v Egejském moři, eh, potom by bylo možné mít stejný přístup, nicméně myslím si, že by to nejdříve vyžadovalo eh, řádné zvážení. My se na to můžeme podívat interně A pokud budeme potřebovat další informace, můžeme kontaktovat italské úřady, poté můžeme vypracovat návrh o rozšíření existujícího systému. Nebo případně můžeme navrhnout eh, oddělený systém, který by přímo odpovídal potřebám ostrovů v oblasti Sicílie. pokud eh, tyto ostrovy mají podobnou situaci, mohly by mít eh, k dispozici eh, podobné nástroje. Papa, pan Papastamkos na závěr. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také paní místopředsedkyně Polsen za její připomínky. Myslím si, že to byly velice konstruktivní a kreativní připomínky. Představila nám velice užitečnou analýzu. Myslím si, že se nám podařilo zde v diskuzi uvést eh, situaci Egejských ostrovů do kontextu. Eh, to učinili také další řečníci. Mnohokrát děkuji také zástupci komise. Ještě se vrátím k tomu, co říkala paní Paulsen. Nesmíme zapomínat na tu myšlenku zemědělských aktivit. Je to moderní koncept, pokud něco takového aplikujete na malé regiony v Egejském moři, je třeba to vnímat jako součást ekologického a ekonomického rozvoje. Paní Paulsen nám připomněla, zdroje, které toto bohatství představuje a zmínila také zemědělskou dimenzi, protože zemědělství v této oblasti je výsledkem civilizace. Samozřejmě existují problémy, které tyto země mají, pokud jde o dopravu a další oblasti. Současní dopravní sítě nejsou často dostatečné a to znamená, že zde existuje jakási dvojí izolovanost. A tyto ostrovy jsou tak mnohonásobně znevýhodněny ve srovnání s místy, které nejsou eh, třeba tak vzdálené od těchto ostrovů, ale jsou na kontinentu. To se týká eh, paliva, elektřiny, dostupnosti vody. Kromě té geografie je často zde bývají skalnatá pobřeží a někdy je těžké zde provozovat zemědělství. To jsou tedy specifika tohoto souostroví nebo těchto souostroví v Egejském moři. Nesmíme zapomínat na to, že zde jde o nejvzdálenější regiony Evropské unie. Jsou to také ale hraniční regiony. A to je to, co jsem měl na mysli, když jsem hovořil o tlaku nelegální imigrace. A kvůli tomu, že tyto ostrovy jsou skutečně na nejzaších hranicích Evropské unie. Děkuji. Lhůta pro pozměvací návrhy je stejná jako u předchozí zprávy 11. července. Zpráva by měla být schválena 19. září. Děkuji. Nyní se dostáváme k bodu 6 na podařu jednání a budeme hlasovat. Takže prosím vás, vemte si své hlasovací karty. A budeme hlasovat o efektivní strategii pro suroviny efektivní evropská strategie pro suroviny a paní Sarbu, která je zpravodajkou, navrhovatelkou zastupuje pan Enču. Komise eh, zmiňuje situaci na eh, trzích se zemědělskými komoditami a zdůrazňuje zajištění bezpečnosti Navrhovatelka paní Sarbu předkládá některá důležitá opatření a opakuje něco, co už parlament požadoval ze strany komise, když se hovořilo o zabezpečení potravin. Máme zde 46 pozměňovacích návrhů k, této, k tomuto stanovisku byly vypracovány některé kompromisy. Doufám, že Eh, příslušný výbor, výbor pro průmysl, zohlední eh, výsledek našeho hlasování co nejvíce. Takže pokud jste připraveni a pokud máte své hlasovací karty, máte také, doufám, hlasovací seznam. We start with the amendment We start with one, amendment compromise and it adopted adopted, and etc. etc. Et oh, Pronti? Vedi, Nico, non è diverso dalla, da Montecitorio. <laughs> Okay. Siamo pronti? Lista di voto? Tak, jsme-li připraveni, vážení kolegové, všichni máte hlasovací seznamy, tak začneme. Takže eh, pozměňovací návrh 1, zahajuji hlasování. Končím hlasování. To je přijato. Pozměňovací návrh 2, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromisní pozměňovací návrh 1. Zahajuji hlasování. Kompromisní návrh 1. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Přijato. Takže skáčeme. Pardon, pan Schmidt. Eh, já se omlouvám, já tu jsem, moje hlasovací karta tu je, ale nefunguje mi to. Technologie mě zkrátka dnes eh, neposlouchá. Dobrá, my to zohledníme při sčítání. Děkuji. Dobrá, takže pokračujeme. Pozměňující návrh 10. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Číslo 11. Zahajuji hlasování. Skončím hlasování. Přijato. Číslo 12. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromisní pozměňovací návrh 2. Zahajuji hlasování. Kompromis 2. Končím hlasování. Přijato. Takže skok na číslo 18. Zahajuji hlasování. Číslo 18. Končím hlasování. A to je zamítnuto. Takže číslo 19. E, zahajuji hlasování. Všichni odhlasovali, končím hlasování. Zamítnuto. Číslo 21. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 22. Zahajuji hlasování. Číslo 22. Všichni odhlasovali, končím hlasování, přijato. Kompromisní pozměňovací návrh 3. Zahajuji hlasování. Kompromisní návrh 3. Končím hlasování. Přijato. Takže jdeme na 23. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. A to je zamítnuto. 29. Zahajuji hlasování číslo 29. Končím hlasování. Přijato číslo 30, pozměňovací návrh 30, zahajuji hlasování, číslo 30, končím hlasování a je to přijato. Nyní 31. Zahajuji hlasování. Číslo 31. Končím hlasování. A to je přijato. Takže kompromisní pozměňovací návrh 4. Zahajuji hlasování. Kompromisní návrh 4. Končím hlasování. A to je přijato. Takže skok na poz- eh, kompromisní pozměňovací návrh 5. Zahajuji hlasování. Kompromis 5. Končím hlasování přijato. Takže skok na pozměňovací návrh 40. Zahajuji hlasování. Číslo 40. Končím hlasování. Zamítnuto. Takže 41. Zahajuji hlasování. 41. 41. Končím hlasování. Přijato. Takže 43, e, zahajuji hlasování, 43. Všichni odhlasovali, končím hlasování, přijato. 44, zahajuji hlasování, končím hlasování, přijato. Nyní 46, zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Takže nyní konečné hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A je přijato, takže ten návrh stanoviska je přijat. Gratuluji. Eh, prosím, sdělte to paní, eh, eh, paní navrhovatelce Sarbu. Takže to byl tento bod a teď tady to největší téma pro dnešní zasedání. Doufám, že jste se všichni náležitě připravili. Eh, zpráva pana Nikolsna, doufám, že jste připraven. Je to tedy bod číslo 7, změna nařízení rady číslo 1234 lomeno 2007, pokud jde o smluvní vztahy v odvětví mléka a mléčných výrobků. Zpravoda je tady pan James Nicholson a budeme hlasovat o návrhu zprávy. Takže budeme hlasovat o zprávě pana Nicholsona. Změna nařízení rady, pokud o smluvní vztahy v odvětví mléka a mléčných výrobků, to je velice důležité, je to legislativní záležitost. Měli jsme více než 300 pozměňovacích návrhů, ale díky výborné práci odvedené naším zpravodajem a všemi stínovými zpravodaji z politických skupin se nám podařilo Eh, naše stanoviska poměrně sjednotit, najít společnou půdu a tím pádem nám vzniklo 19 eh, kompromisních návrhů. Eh, pan zpravodaj měl mandát vyjednávat s radou, dosáhnout schody v prvním čtení, takže je důležité, aby z dnešního hlasování vzneslo jasné stanovisko, vzešlo jasné stanovisko a konzistentní stanovisko našeho výboru. Takže děkujeme mnohokrát za odvedenou práci. Chcete, James, něco říci, než začneme hlasovat? Děkuji vám, eh, pane předsedo, za velice vlídná slova. Jak doufám i po hlasování budeme mít stejné, stejný postoj. Jak jste správně řekl, byl to poměrně těžký úkol a eh, vzešlo z něj až překvapivě malé množství kompromisních návrhů, kterými, jak doufáme, se dostaneme dále. Eh, jsem hluboce přesvědčen, že je potřeba je potřeba jednotné stanovisko jakožto výbor. Chtěl bych poděkovat všem stínovým zpravodajům za velice těžkou a dobře odvedenou práci. Došlo k několika, můžeme říci dokonce i bitvám, které zde byly eh, odmanévrovány. A eh, pane předsedo, jsem velice rád, že i vy jste nám dal eh, potřebnou spolupráci, že jste nám podal pomocnou ruku na několika zasedáních, který jste se účastnil. Chci poděkovat i eh, pracovníkům v rámci výboru, kteří se na tomto podíleli a všem zástupcům politických skupin, kteří strávili mnoho hodin, i když nebyli při přítomní poslanci, mnoho hodin jednáním a sbíráním informací a konsolidací našich stanovisek. Chci tedy poděkovat všem, kdo se na této zprávě podíleli mohu říci, doufám, že mohu říci, že doporučuji tento komplexní balíček eh, se všemi pozměňovacími návrhy, tak jak je předložen. Děkuji. Výborně, děkujeme Jamesy. Doufám, že jste všichni připraveni, že máte hlasovací karty. Toto hlasování bude poněkud delší, takže rovnou začneme. Začínáme pozměňovacím návrhem 126, zahajuji hlasování. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. A to je zamítnuto. Nuže, kompromisní návrh 8. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní hlasujeme o kompromisním návrhu 7. Zahajuji hlasování. Všichni odhlasovali, končím hlasování. A je to přijato. Takže skáčeme na kompromisní návrh 1. Zahajuji hlasování, kompromis 1. Všichni odhlasovali, ukončuji hlasování a je to přijato takže skáčeme až na číslo 171, pozměňovací návrh 171, úplně dole na třetí straně. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Číslo 171 přijato. Nyní 173. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Tak, nyní tady kompromisní návrh 2, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Takže skáčeme na další stranu na číslo 205. Zahajuji hlasování 205. Končím hlasování. Zamítnuto. Opět skok na číslo 210. Zahajuji hlasování 210. Končím hlasování. Přijato. Nyní skáčeme na číslo 228 na další straně a zahajuji hlasování 228. Číslo 228. Končím hlasování. Teď tedy kompromisní návrh 3. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Dále eh, pozměňovací návrh zpravodaje číslo 21. Zahajuji hlasování číslo 21, končím hlasování, přijato. Pozměňovací návrh 22, opět zpravodajů. Zahajuji hlasování číslo 22, končím hlasování, přijato rovněž. Dále kompromisní návrh 4. Zahajuji hlasování, kompromis 4. Končím hlasování. Přijato. Dobrá, skáčeme na číslo 238. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A to je zamítnuto. Kompromisní návrh 5. Zahajuji hlasování. A ještě pomalej dobrá. Takže zahajuji hlasování o kompromisním pozměňovacím návrhu 5. Všichni odhlasovali, končím hlasování a to je celé přijato. Takže skáčeme na kompromisní pozměňovací návrh 6. Zahajuji hlasování. Všichni odhlasovali, končíme hlasování a je to přijato. Takže Teď skáčeme až na stranu 10, pozměňovací návrh 30. v pozměňovací návrh. Zahajuji hlasování. Všichni odhlasovali. Končím hlasování. Přijato. Nyní číslo 31. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. To znamená, že skáčeme na číslo 39. Spravodajův návrh 39. Zahajuji hlasování. Končím hlasování a to je přijato. Takže jdeme na kompromisní návrh A. Zahajuji hlasování, kompromisní pozměňovací návrh A. Končím hlasování, přijato. Takže Takže kompromisní návrh B, zahajuji hlasování. Všichni odhlasovali, doufám. Ano, takže kompromis B s, e, přijat. tak pozor, teď dáme slovo panu Silvestrisovi. Ústní pozměňovací návrh ke kompromisnímu návrhu B. Prosím, pane Silvestri, si děkuji, pane předsedo. Eh, už byly rozdány eh, psané formy tohoto ústního pozměňovacího návrhu. Eh, v podstatě nechceme rozšiřovat přístup k tomuto průmyslovému sektoru, ale chceme rovněž zohlednit velice těžkou tržní situaci, pokud jde o segment olivového oleje a stolních oliv kde došlo k bezprecedentní cenové volatilitě, jak pokud jde o intenzitu, tak o trvání. Chceme eh, v podstatě producenti eh, nevydělávají dost ani na pokrytí nákladů na produkci, což způsobuje velké problémy a sociální pnutí. Eh, Proto žádáme komisi, aby vytvořila určitá určitá ustanovení v tomto, v tomto aktu, která by tento problém řešila. Jedná se o požadavek na komisi o novou iniciativu v souvislosti s tímto tématem, takže prosím, aby eh, toto komise zvážila a rovněž bych chtěl požádat zpravodaje své skupiny, aby toto zvážila, aby podpořil tento pozměňovací návrh. Děkujeme vám, pane Silvestrisi. Ano, eh, tento výbor se tímto už několikrát eh, zabýval. Eh, komisi jsme požádali, aby se tímto zabývala. Ano, jedná se o úvodní ustanovení, které má pouze zopakovat a v podstatě podpořit to, co už jsme řeš, to, co, jsme, co, co, bylo, co bylo řečeno, tak, aby se tímto komise mohla intenzivněji zabývat. Pan Tarabela chce mluvit, prosím, máte slovo. Si je partage le, le sens de l'amendement monsieur... Já bych se chtěl na tomto místě přihlásit o slovo, protože souhlasím s duchem pozměňovacího návrhu pana Silvestrese, nicméně nesouhlasím s tím, jak postupoval. Pokud je o zprávu, kterou já jsem navrhoval, na poslední chvíli byl předložen pozměňovací návrh, i když byly k dispozici tři měsíce předtím. Samozřejmě toto odvětví je nesmírně důležité, ale veškerá odvětví eh, v zemědělství jsou eh, důležitá, eh, odvětví hovězího a tak dále. Já nechci hlasovat proti tomuto, nebo já nechci být nějak proti tomuto pozměňovacímu návrhu, i když budu hlasovat proti, ale to, co chci zdůraznit, je, že se mi nelíbí ten postup. A já se domnívám, že Pan Silvestris měl dostatek času předložit svůj pozměňovací návrh. Mně skutečně vadí to, že tento pozměňovací návrh byl předložen v pos- na poslední chvíli. Toto není uh, něco jménem politické skupiny. Já zde mluvím uh, jménem svým a budu hlasovat proti, protože se mi nelíbí to, že to bylo předloženo na tak poslední chvíli. Dobrá, děkuji. Ano, nejedná se o tradiční postup, o tom není pochyb, nicméně dáme slovo Jamesovi, panu zpravodajovi. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. Děkuji panu Silvestrisovi za to, že nám dnešní odpoledne trochu zpestřil eh, z tohoto hlediska jednoznačně eh, bych toto vnímal velice pozitivně. Chci mu poděkovat eh, za to, jak předložil svůj pozměňovací návrh No, to víte, já musím říct, že eh, klidně budu odděleně hlasovat o tomto tématu, ale myslím si, že bychom tam potom měli dodat i to, že by se tímto měly zabývat i jednotlivé služby parlamentu, pokud je o přijatelnost tohoto návrhu. Protože ačkoliv já toto mohu podporovat eh, do takové míry, jak mohu a jak bych možná chtěl, jako zpravodaj, tak bych to jednoznačně podpořil. Ale e, nutno říci je, že toto má implikace i pro ostatní oblasti. Bylo tam několik témat, která naštěstí nespadalo do právního rámce, kterým se momentálně zabýváme. Takže e, pokud jde o hlasování. Prosím, klidně hlasujem, hlasujme, ale po hlasování nicméně se, by se tímto měly zabývat i ostatní služby v parlamentu, které nám řeknou, jaká je v tomto situace, pokud pan Silvestris bude e, souhlasit. Je to, myslím, nejzasší forma spolupráce, kterou mu mohu nabídnout. E, já v tomto případě budu hlasovat proti, nicméně panu kolegovi přeji mnoho úspěchů e, při obhajování zájmů lidí, které zde zastupuje. Takže poprosím oddělené hlasování. Dobrá, děkuji Jamesy. Takže v tuto chvíli, eh, pokud tedy eh, nikdo nemá formální námitky vůči tomuto ústnímu pozměňovacímu návrhu, budeme hlasovat a uvidíme, jak to dopadne. Takže eh, námitky nejsou, takže hlasujeme, zahajuji hlasování o ústním pozměňovacím návrhu pana Silvestrise, takže zahajujeme hlasování, končíme hlasování. Momentíček, prosím. Pardon, tak ještě jednou. Zahajujeme hlasování o ústním pozměňovacím návrhu. Končím hlasování. Tak, zdá se, že to je schváleno, že to je přijato. Výborně, eh, gratulujeme pane Silvestrisi a pokračujeme. A moment. Já eh, bych chtěl slíbit eh, před všemi, eh, že už to nikdy neudělám. Děkuji. Takže kompromisní návrh C, prosím. A momentík, momentík, ještě několik pozměňovacích návrhů. Ještě jeden, o kterém jsme zapomněli hlasovat, což mi tady teď říká sekretariát číslo 43 pana Alveše na předchozí straně, tedy na straně 10 dole, zahajuji hlasování. Pozměňovací návrh 43, končím hlasování. Přijato. Tak, teď tedy kompromisní návrh C. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Přijato. Takže kompromisní návrh D, zahajuji hlasování, končím hlasování, přijato. Dobrá, kompromisní návrh, moment, moment, e, pozměňovací návrh 57. Zahaju, pardon, ne, pozor, o tom nehlasujeme. Takže kompromisní návrh E, zahajuji hlasování, kompromis E, končím hlasování, Přijato. Takže pokračujeme kompromisním návrhem F. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pokračujeme kompromisním pozměňovacím návrhem G. Zahajujeme hlasování. Končím hlasování. Přijato. Takže skáčeme na kompromis H. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Takže nyní kompromisní pozměňovací návrh I. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní tedy kompromisní návrh J. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Takže kompromisní návrh K. Zahajuji hlasování. Kompromisní návrh K. Končím hlasování. Přijato. Nyní tedy nyní pozměňovací návrh 93. Pan Patroneveš, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Číslo 94. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 94 zamítnuto. Takže kompromisní návrh M. Zahajuji hlasování, končím hlasování, přijato. Takže číslo 100, pozměňovací návrh 100. Zahajuji hlasování, končím hlasování, přijato. Dále, kompromisní návrh OA. Zahajuji hlasování. Končím hlasování, přijato. Takže Kompromisní návrh N. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Takže kompromisní návrh O. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní prosím pozměňovací návrh 112. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní kompromisní návrh P. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Takže přecházíme přímo na kompromisní návrh Q. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. A končíme kompromisním návrhem R. Zahajuji hlasování. Všichni odhlasovali, končím hlasování, přijato. A finish, kompromisní návrh S, zahajuji hlasování. Všichni odhlasovali, jak doufám. A končíme a to je přijato. Dobrá. Takže teď budeme hlasovat o pozměněném legislativním návrhu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A přijato. Téměř jednohlasně. Tři hlasy proti a nikdo se nezdržel. Dobrá, nyní hlasujeme o e, návrhu legislativní rezoluce. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní hlasujeme, to je závěrečné hlasování, o zahájení jednání s radou, pokud jde o první čtení, o dohodu v prvním čtení. Takže zahajuji hlasování. Končím hlasování a přijato. Výborně, gratulujeme Jamesy a přejeme hodně štěstí při jednáních. Danten vole prendere la parola. Michel, prego. Sauf erreur ma part, après le compromis S. Michel se hlasí o slovo. Kompromis 11 od zpravodaje, o tom jsme nehlasovali. Ne, ten, to je pokryto. Takže mnohokrát děkuji. Odhlasovali jsme balíček o mléku. Další schůze se bude konat 4. července v 19 hodin ve Štrasburku. Uvidíme se tedy v pondělí ve Štrasburku v 19 hodin 4. července. Končím schůzi.